Druhé oznámení. Příslušné orgány Francie oznámili zvolení do Evropského parlamentu Jacquesa Kolomiera e, od 2. února 2018 nahradí pana Eduarda Ferrana. Vítám našeho nového kolegu a bude, e, vyzývám ho, aby e, se zhostil svého místa v Evropském parlamentu a všech jeho dalších orgánů podle všech eh, pravidel. Děkuji a nyní můžeme přejít k samotnému hlasování. Bavíme se o Evropské investiční bance, ale ne, ne, nezmínili jsme, že my, jakožto Brité, chceme vrátit naše peníze. A to všechno, o čem se mluví, je naprosto irrelevantní.